Děkuji a nyní pan Salato. Prezidente, já se omlouvám, paní předsedkyně. Byl bych rád, kdyby paní předsedkyně Kronberg se i u jiných příležitostí vyjádřila ve prospěch osvobození zadržených Iránců v Iráku, kromě toho, co řekla dnes. Děkuji, kolega Svik. Eh, pan poslanec Cvika není přitomen. Já tu mám sdělení podle článku 216 odstavec 4 našeho jednacího řádu vám oznamuji, že nemáme k dispozici žádnou žádost o